Dobré odpoledne. Pokud dovolíte, tak se hnedka pustíme do práce, protože na tuto první část máme pouze hodinu a půl, byť je velmi důležitá. Takže pokud dovolíte, tak bez průtahu hned začneme. Především děkuji vám všem za účast, děkuji panu Simpsonovi a členům výboru pro průmysl a dopravu za účast na tomto společném zasedání, na kterém budeme probírat velmi důležité věci. Tomuto zasedání budeme spolu předsedat ve, ve dvou, ale jenom aby to všechno řádně fungovalo, tak v té první části budu předsedat hlavně já, s tím, že pan Simpson, pokud eh, bude cítit potřebu, eh, může do řízení zasáhnout. Máme 743 pozměňovacích návrhů. A dnes si vyslechneme Nejprve prezentaci ke třem zápisům, potom bude probíhat diskuse s tím, že se má listop, v listopadu 27. hlasovat. Takže pustíme se hned do práce a dáme slovo na pět minut prvnímu, první ze tří zpravodajů zpravodajů a zpravodajek slovo. Paní Ayala Sender, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především eh, chci říci, že jsem velice ráda, že konečně mohu eh, učinit tuto prezentaci já vím, že je velice těžké zorganizovat takovéto společné zasedání, ale byla bych ráda, aby do budoucnosti měli zpravodajové trochu více manévrovacího prostoru. A minimálně v tom smyslu, že by dostali více času. Protože nástroj pro propojení Evropy je velmi složité téma a myslím si, že by se lépe řešilo v úterý, kdy je přítomno více poslanců a poslankyň, především těch, kteří cestují ze vzdálenějších koutů Evropy. Protože pokud bychom měli více prostoru, tak eh, by se nám na této problematice jednodušeji pracovalo. Nezapomínejme také na to, že pokaždé, když požádáme o změnu načasování, tak eh, našemu přání není vyhověno. Poprosím tedy sekretariát o větší flexibilitu. Poprosím, aby se takto usnadnila zpravodajům práce do budoucnosti. Nyní k nástroji pro propojení Evropy. Jedná se o velmi klíčový nástroj. Minule a od minulého zasedání jsme dostali návrh rozpočtu, návrh kyperského předsednictví a ten návrh je zcela, zcela neakceptovatelný. Je to návrh, který se týká samotné finanční části tohoto nástroje. Všichni se vyjádřili eh, pro růst a pro vytváření pracovních míst v této době hospodářské krize. S tím všichni souhlasili, ale zdá se, že kyperské předsednictví následně předložilo návrh který prostě nestačí pro tento nástroj. Tento nástroj, který je tak klíčově důležitý pro celou evropskou infrastrukturu, pro investice do infrastruktury a do telekomunikací. Prostě ten navržený rozpočet je, je nepřijatelně nízký. Je prostě třeba, abychom kritizovali tento návrh rozpočtu a o to jsme se jako zpravodajové snažili. Pokud rada zamítne navýšení rozpočtu, tak budeme muset přepsat seznam projektů a to bychom neradi. Neradi bychom museli proškrtávat seznam projektů, takže opravdu musíme bojovat za to, aby nám neseškrtávali rozpočet. Máme ještě do, listopové, do listopadové rady eh, prostor pro to, abychom, a, abychom působili v tomto směru. Takže první pozněvací návrh v podstatě spočívá v tom, aby byl udržen rozpočet a abychom udrželi rozsah projektů. Možná bude reálné také upravit dobře obsah globálního financování sítí. Zítra uvidíme, jak to vypadá s většinami a menšinami u těchto, těchto návrhů. Potom tam máme další skupinu pozněvacích návrhů, který se soustředoval na uzavřené sítě. a na propojování železnic. Některé členské státy mají v tomto eh, dosti specifickou situaci. Toto je téma, o kterém bychom také mohli diskutovat, byť teď máme dost velké problémy s financováním. Teď eh, městské části, to je také důležité téma, o kterém bychom také měli hovořit a Děkuji mnohokrát kolegům a kolegyním za podporu. Teď, co se týče nových technologií a inovace, tak chápu zájmy některých poslanců a poslankyň týkající se maximální, maximálního financování technologií. Mnozí poslanci, kteří se podepsali pod tyto změny, se snaží podpořit synergie mezi třemi zmíněnými sektory. S tím, že je potřeba, aby se to všechno ubíralo co nejefektivnějším směrem. Němečtí poslanci a poslankyně se také věnovali možnosti financování vozového parku. Tam máme poměrně nízkou míru financování. Financování se především týká infrastruktury a já bych byla ráda, kdybychom našli nějaké jiné finanční nástroje pro tyto účely. Je potřeba se hlavně soustředit na spolufinancování. A má to být také nástroj pro infrastrukturu. Na to není potřeba zapomínat. Co se týče procenta spolufinancování, tak uvidíme, jak to bude vypadat s dálni, námořními dálnicemi. O tom ještě určitě proběhne diskuse. Pak máme kompromisní návrh týkající se koheze. Myslíme, že se ubírá správným směrem. Je potřeba poslouchat nejenom kolegy z nových členských států, ale také kolegy z regionálního výboru a měli bychom se snažit eh, vyhnout riziku udržet distribuce na národní úrovni. Myslím, že postupně budeme identifikovat různá rizika a budeme vyvíjet potřebnou iniciativu tak, abychom přerozdili pravomoci. A na závěr, paní předsedkyně k synergiím. Tady máme vždy určité výhrady. Vždy je těžké koordinovat práci jednotlivých generálních ředitelství, ale myslíme si, že tady by bylo dobré začít se skromnějším návrhem, soustředit se na telekomunikace, energetiku a dopravu. To jsou hlavní tři sektory. Děkuji. Děkuji. pan Rike. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím hovořit stručně a neopakovat to, co již tady zaznělo od pana kolegy. Myslím, že patrně všichni, jak zpravodajové, tak poslanci, kteří připojili pozměňovací návrhy, jsou pro růst, pro přidanou hodnotu e, růstu. To je to, oč nám teď v Evropě jde. Takže zůstaňme e, věrni svým evropským ideálům a snažme se tento rozvoj dále nést ku předu v atmosféře celo e, dlouhodobě udržitelného vývoje. Ještě k návrhu, rozpočtovému návrhu kyperského předsednictví. Já si myslím, že tady je otázka Eh, energetiky v pořádku, 22 miliard a půl, eh, z toho 7 a půl eh, soudržnosti pro dopravu, to je vlastně nulová progrese od, v porovnání se stávajícím vývojem v předchozím Eh, jsme měli asi 10 miliard, takže když to aktualizujeme, tak Kypřani přišli s nulovým nárůstem. To znamená nulový nárůst oproti eh, předchozímu období. Ten eh, nástroj pro růst prostě není ničím vyplněn a to je návrh, který je z našeho hlediska naprosto nepřijatelný, dokonce bych o něm ani vůbec nediskutoval. Já jsem se díval na ty jednotlivá specifická témata. Samozřejmě je tady problém fondu soudržnosti, tak jako o něm hovořila Inés. Je tady kompromis, který jak bere v úvahu ty národní obálky, tak respektuje centralizované řízení, tak si ponechává určitou dynamiku, takže to je celkově přijatelné. My jsme samozřejmě proto, abychom dále podporovali především železniční dopravu a námořní dopravu a e, vzali v úvahu nejnovější vývoj v této oblasti. A pak je tady ještě otázka informovanosti z hlediska evropských institucí. Je třeba, aby parlament, rada a e, komise byly e, neustále v kontaktu, aby ty informace proudily všema směry. A pak je tady ještě otázka toho regionálního aspektu. Musíme jít cestou zjednodušování a zefektivňování postupů. Ten text nesmí být příliš zatěžující. Musíme být rozhodní a e, názorní tam, kde chceme intervenovat, ať už jde o finanční nástroje. Chceme prostě takové finanční nástroje, které budou pocitovány jako výrazná pomoc. Nechceme být někde v marži, nechceme prostě e, být pouze nositeli nějakých symbolických finančních e, příspěvků. A teď ještě k tomu, co jsme zahájili. To se týká bezpečnosti, e, interoperability, potom retrofittingu a zařízení Cezar. To znamená to eh, všechno, co se netýká infrastruktury, to znamená, co je teoreticky mimo ten náš režim. A teď hovořím o legislativním postupu. To znamená, eh, Cezar představuje nějakých 30 miliard eur. Už jsem hovořil o tom, co navrhuje komise. A je tady mimochodem ještě e, téma e, další nebo další aspekt této otázky a to je ta interinstitucionalita. Je třeba si uvědomit, že naši partneři jsou v tomto směru meziinstitucionální. A jsou tady určité státy, pro které je toto velice citlivé téma, musíme to vzít v úvahu, nesmést ze stolu a e, ten zájem státu je opravdu velice e, různo, e, ten postoj je velice různorodý, také je to velice odlišné vzhledem k postoji k železniční dopravě, někde je to spíš záležitost soukromého sektoru, jinde veřejného, takže ta diskuze bude ještě asi dost citlivá. A teď k přílohám. Musíme respektovat kritéria, ta jsou známa, musíme se držet především e, u té evropské přidané hodnoty, musíme být velice obezřetní, co se týče ten e, přeshraniční e, Eh, stránky věci toho přeshraničního aspektu, pak jsou tady určité návrhy, které se hodně odklonují od naší eh, kapacity eh, věci zpravovat a řídit. Jsou tady také otázky dalších zdrojů financování, než ty zdroje veřejné. Myslím, že toto všechno musíme držet v patrnosti, aby bylo i nadále znát, že tady je společná vůle a je tady totiž otázka, paní předsedkyně, jak se věci budou vyvíjet mimo náš výbor z jednání s radou a tak dále. Děkuji, pane kolego, to, za te, také za to, že jste respektoval vám vyměřený čas. A teď prosím další kolega. Děkuji, paní předsedající, především eh, bych chtěl eh, poděkovat eh, všem poslancům a stínovým zpravodajům za zdokonalení této zprávy. Máme zde celkem 600 pozměňovacích návrhů z obou výborů a já se těším na další plodné debaty. Z hlediska ITRE já jsem velice ráda, že většina kolegů podporuje přístup zpravodaje, včetně financování já eh, musím říci, tak jako kolegyně z kyperského předsednictví, eh, že tady ten reálný škrt 40% je prostě nepřijatelný. Ano, já vím, že my jsme tady v uprostřed krize, ale eh, signál, který chceme vyslat trhům, tak to by nemělo být řízeno pouze škrty a Eh, úsporami, ale prostě eh, my musíme také se nějakým způsobem dostat z recese a podporovat růst, čili takto by to mělo být naladěné. Já spolu s kolegy také eh, silně podporuji návrh komise, který se týká 50 miliard eur a my jsme přesvědčeni, že to je prostě nezbytné, pokud chceme opravdu modernizovat svoji infrastrukturu. A také si myslím, že Eh, z ITRE, TRANu eh, v rozpočtovém výboru a v parlamentu obecně budeme podpořeni. Eh, samozřejmě, že je třeba mít příslušné kapacity, aby tento nový nástroj mohl být využíván co nejefektivněji. Samozřejmě při omezených zdrojích potřebujeme jakousi páku, která bude schopná mobilizovat další financování, také soukromé, aby to nezáviselo pouze na rozpočtech veřejných. Tady eh, se počítá s tím, že zhruba 80 těch projektů eh, bude, eh, tady těch peněz bude na projekty, které jsou ve společném zájmu. Kolegové jako pan Kančan a podobně tady podávají pozměňovací návrhy, kde se hovoří o 60 až 90 já, já doufám, že najdeme kompromis. Eh, domníváme se, že v telekomunikačním sektoru bychom se měli soustředovat na vytváření poptávky po širokopásovém připojení a to je pan, paní Traut, pan kan, Kančan a eh, toto je prostě o zaměření toho finančního nástroje. A dále se domníváme, že Eh, financování evropské infrastruktury, jako je Europeana a další, tak tady by se měly uplatňovat granty. V článku 10, eh, což je o eh, financovací, financování a jejich podílech, tak tady se navrhuje mezi 30 až 50 procenty, čili domnívám se, že i zde by možno bylo dospět ke kompromisu. Chtěl bych ještě připomenout, že náš eh, přístup eh, pro oba dva sektory je takový, že eh, středobodem je trh a neměli bychom se snažit nebo zacházet do příliš velké deformace trhu politickou centralizací. Také si myslíme, že strukturální fondy nebo kohezní fondy, ano, to jsou nástroje pro růst, poněkud jiné a ty mohou doplňovat tradiční financování. A tady dochází k určitému posunu, eh, který od nás chce také nový pohled, eh, pokud chceme, aby to fungovalo. V příštích týdnech budeme muset eh, bojovat za rozpočet, ale také bude třeba, abychom eh, přeladili priority podle prostředků. Také zde máme finanční prostředky a de facto není jich mnoho, takže budeme muset politicky rozhodnout to, co chceme eh, financovat. Třeba CEF je tady jedna z možností. V energetice asi bude třeba eh, stanovit priority. Eh, já nevím, jestli chceme integrace trhu, eh, nové možnosti transmise energie, nebo můžeme jít na jednu jedinou prioritu, jako třeba financování broadbandu samozřejmě se to musí promítnout také do víceletého programu komise. My jako parlament tímto máme možnost stanovovat politické priority a co nejlépe zajistit využívání dostupných prostředků a já se těším na nadcházející debatu. Děkuji a teď pan Fern na tři minuty. Děkuji, pane předsed, paní předsedkyně. Uh, já bych nejprve zmínil návrh eh, kyperského předsednictví. Už se k tomu vyjádřilo několik kolegů, já jenom velice stručně. Řeknu asi tolik. Čím víc budeme eh, do toho rozpočtu eh, zavádět škrty, tím to bude horší. Všichni se drží těch částek, které se Eh, které se týkají zemědělství a tak dále, ale kdo bude obhajovat eh, to, co opravdu potřebujeme za výdaje, to znamená inovace, výzkum a tak dále, tam je to klíčové pro eh, růst pracovních příležitostí. A teď k těm nástrojům. Nejprve ty finanční. Myslím, že je dobré, že z hlediska rozpočtového výboru celá ta koncepce byla převzata, ta koncepce těch nástrojů, to je v pořádku, pár technických připomínek. My občas eh, využíváme výrazu suboptimal u některých investic. A někdy se to stává e, jiným výrazem non-optimal, což zní mnohem negativnější, než by bylo nutné. My bychom neměli zastrašovat potenciální investory, takže na to pozor. A pak ještě další výraz, market distortion, narušování trhu. Musíme být opravdu velice opatření, e, opatrní. Nemůžeme vytlačovat nějaké e, finance, které existují, ale potřebujeme vytvořit nutný trh pro dlouhodobé investory, kteří většinou do těchto typů produktů neinvestují. Nehovořme příliš o té distorzi trhu. Myslíme na význam eh, doplňkovosti, complementarity a tak dále. Chtěl bych ještě zdůraznit, že se E, zpráva musí také soustředit na zacílení těch nástrojů, na jejich úmysl. Vezmeme v úvahu e, ty, tu situaci. Celá řada investic prostě neproběhne, e, protože jsou tady velice velké tlaky na banky, velice jaksi strohé, velice tuhé přístupy a to zahlcuje potenciální investory, to zahlcuje banky. Já si myslím, že my musíme myslet myslet eh, i na dlouhodobější perspektivu a myslím, že by bylo důležité, kdybychom toto také zdůraznili. Rovněž se domníváme, že je velice zásadní, abychom, eh, až budeme tento nástroj hodnotit, tak aby eh, se, chom se také zamysleli nad budoucími kroky. Jak by například komise měla přijít s dalšími návrhy? My jsme třeba přišli s tím, že e, Product Portfolios je jeden z dobrých e, nápadů. Je tady totiž více možností, jak také rozvíjet různé kapitálové nástroje pro další rozvoj trhu. Podle mého názoru je třeba se také zabývat tím dlouhodobějším horizontem, tou perspektivou. A e, pak je tady ještě otázka těch obligací, Product Bonds Initiatives a to jsme také v našich pozměňovacích návrzích eh, eh, zdůraznili. Eh, pak je tady otázka různorodosti těch finančních nástrojů. Potřebujeme takový mix těchto možností podle situace, podle roz, míry rozvoje. Buďme v tomto směru trochu otevření, inovativní, mysleme také na směšování těch nástrojů. A pak ještě soudržnost. Zmínili jsme se o tom, podle našeho názoru je strašně strašně důležité, abychom obhajili to, že soudržnost jako fond se dostane do této eh, souvislosti, do tohoto ehm, režimu. Nejde pouze jenom o to, abychom se soustředili na bohatší západní země, ale také na země, eh, které spadají do sou, eh, fondu soudržnosti, na chudší státy, aby i oni mohli těžit z těch finančních možností. Děkuji. A teď stínové spravodajové. Nejprve pan Kenčen. Credo che... Tre minuty. Děkuji, máte tři minuty, prosím. Děkuji mnohokrát za slovo. Mám pár připomínek. První je obecná a týká se používání inovativních finančních nástrojů. Ty jsou velmi potřebné, ať už se bude jednat o projektové obligace anebo specializované fondy. I když nestanovíme eh, nějaký strop nebo nějaký prach, tak si myslím, že bychom je měli zajistit ve smyslu jejich používání. Potřebujeme tyto nástroje proto, abychom zapojili soukromý sektor do celé záležitosti. Nejde jenom o pákový efekt, ale jde také o partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Souhlasím se zpravodaji, myslíme si, že u telekomunikací je potřeba zachovat rozpočet a maximálně efektivně využít prostředky s tím, že je potřeba se soustředit na inovativní finanční nástroje. Proto je potřeba, aby na tyto, na tyto účely byla vyčleněna část rozpočtu u energetiky, na to je potřeba se ještě podívat. Teď, co se týče dopravy, tak eh, já sám jsem pracoval na zprávě týkající se eh, námořních dálnic. Myslím si, že je potřeba eh, spojit financování TNT s dalšími zdroji a zapojit další aktéry do těchto projektů. Ano, je potřeba podporovat obchod, ale nesmíme zapomínat ani na to, eh, že jednáme s obchodními partnery. Teď řízení, tady je potřeba vytvořit eh, platformu, jejíž koordinátoři budou mít skutečné pravomoci. Neměli bychom se zabývat pouze lokálními otázkami, měli bychom prosazovat tyto koridory. V minulosti se hodně měnili koordinátoři a následně měli pocit, že nemají dostatečné, eh, dostatečný prostor pro svou činnost. Potřebujeme evropská opatření u všech částí tohoto programu. Jejich účelem by mělo být také zajistit eh, účinné a jednotné programování. A v neposlední řadě bychom se měli soustředit na ta poslední propojení, která umožní skutečnou interoperabilitu našich sítí. Jsou to v podstatě malé investice, které ale mají obrovský dopad. Děkuji. Také děkuji Pan Pirilo má tři minuty. Děkuji mnohokrát. Pozměňovací návrhy, na které bychom se měli soustředit, se týkají článku 7 odstavce 3, tedy způsobilost projektů pro evropské financování. Před pár týdny jsme v našem výboru hlasovali o zprávě o guidelines týkající se energetické infrastruktury. A v této zprávě jsme dospěli ke kompromisu, který se týkal článku 15. A v tomto článku se stanovala, stanovovala kritéria, která platí i pro nástroj pro propojování Evropy. A právě se to týkalo financování projektu ve společném zájmu. Můžu mít určité pochybnosti o kompromisu, ke kterému jsme se dopracovali, protože je na seznamu CCS, ale myslím si, že by bylo politickou chybou, aby se to vztahovalo i na CEF. A to z toho důvodu, že by to šlo proti tomu, co již odhlasoval e, výbor pro průmysl a také by to oslabilo vliv parlamentu. Když jsme odhlasovali kompromis, tak v podstatě jsme tím dali kolegům mandát pro vyjednávání v trialogu. Myslím si, že bychom se měli soustředit na projekty, které mají synergetický potenciál a měli bychom se soustředit také na možnost snížit eh, sazby pro spolufinancování, a to hlavně u těch opatření, která přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů a, a snižování klimatických změn. Souhlasím také, co se týče záruk a procent financování. Myslíme si, že tímto způsobem je možné financovat více projektů, a to především pokud dojde ke snížení víceletého finančního rámce. Na druhou stranu bychom penalizovali strategické projekty. Potom ještě další a poslední připomínka mohuly, která se týká telekomunikací. Některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy k tomuto tématu, hovoří v tom smyslu, že by se mělo financovat pouze prostřednictvím finančních nástrojů. Pokud bychom tento názor přijali, tak by to v podstatě znamenalo, že samotný sektor se bude moci rozhodnout o tom, jestli bude investovat nebo ne čistě na základě rentability. Ale když se podíváme na vzdálené venkovské oblasti nebo, nebo horské oblasti, tak ty nebudou z hlediska návratnosti investice tak atraktivní. A proto je potřeba, aby tyto oblasti byly subvencovány. Děkuji. Také vám děkuji a nyní má slovo pan Debakr, prosím. Děkuji. Chci také poděkovat zpravodajům za práci a za pozněvací návrhy. Mám připomínku a otázku. Řada pozněvacích návrhů se týkala příloh a měl jsem pocit ale, že padala, že byla gentlemanská dohoda, že se nebudou měnit přílohy. Teď máme strašnou spoustu pozněvacích návrhů k přílohám, snad eh, kolem stovky. A co s tím potom budeme dělat? Teď zdá se, že by bylo těžké podpořit eh, ty pozněvací návrhy, které se týkají zásady buď eh, prostředky využijete, anebo o ně přijdete. Myslíme si, že bychom spíše se měli držet zásady, že kdo první přijde, ten první mele. Teď, co se týče míry financování u přístavů, důležitost nových technologií, které přispívají k vyrovnání podmínek eh, mezi různými druhy dopravy, tak eh, tady se domníváme, že bychom měli zaujímat konzistentní přístup a že bychom měli přistupovat ke všem druhům dopravy stejně. A teď převod prostředků z Fondu soudržnosti, to si myslím, že je dobrý nápad. A to, co navrhuje komise, vím, že bude těžké najít kompromis, ale chci apelovat na stínové zpravodaje, aby se snažili najít nějaký jasný kompromis a aby se příliš nesoustředovali na detaily, aby se nakonec nestalo, že se dopracujeme ke kompromisu, který bude mimo tuto sněmovnu nesrozumitelný. Doufáme, že najdeme kompromis u CEF, protože je důležité vysílat členským státům signál, že se jedná o důležitý program s evropskou přidanou hodnotou, který je ve prospěch členských států. Děkuji. Kramer, Kramer. Děkuji také všem zpravodajům a myslím, že to nebude snadné najít kompromisy nad tolika pozměňovacími návrhy já musím říct, že my tady eh, ano, je tady spousta různých přání, ovšem není to podpořené financemi. To samozřejmě každý si přeje ta svoje přání zachovat. A, mm, samozřejmě, že tady máme mnoho projektů a tady máme také velké projekty. A já chci říci jednu věc. Tam eh, ten eh, základní tunel v Brennerský, eh, ten má 650, 65 kilometrů, ovšem je třeba vyrazit celkem 320 kilometrů, protože to je hodně práce a dlouho, dlouho to bude trvat, čili je to poněkud spodné, jestli se to opravdu vyplatí. Chceme také, aby to, co chceme prosadit, bylo ekologicky udržitelné a přejeme si také, aby eh, byly, byla vytvořena pracovní místa. To znamená, otázka je, jestli tam to všechno udělají stroje, nebo jestli tam skutečně vytvoří také pracovní místa. Dále, eh, pokud se týče Evropské sítě železniční, eh, tak tam vlastně neexistuje. Eh, existuje tam spousta mezer, eh, která zejména existují na hranicích mezi státy. Mnohé z nich jsou ještě pro válečného narušení a tady to je ještě opravdu mnoho práce. Paní Alázem řekla, že hluk není zas tak velký problém. Já si myslím, že tlumit zvuk, hluk už u zdroje, eh, to je velká úspora. My třeba eh, v Afumburgu jsme museli dostavět 11-metrové protihlukové stěny. A vemte si, že berlínská zeď byla vysoká pouze 3 metry. Já si myslím, že pokud půjdeme po hluku už na zdroje, eh, ušetříme spoustu peněz a já si myslím, že proto bychom měli některé peníze na, nasměrovat právě do této oblasti. Jinak eh, pokud se týče těch projektů, eh, samozřejmě jich tam hodně přibylo, jich my jsme také škrtali, my jsme vyvodili důsledky eh, z kanálu rín mohan Dunaj, která byla, tento projekt byl často, nebo jednou byl označen za největší hloupost od babylonské věže. Čili my bychom se měli opravdu koncentrovat na to, že 80 eh, říční dopravy je na Rýně, ale nemá smysl třeba eh, se splavňovat Labe a Dunaj. Jinak pokud se týče koheze, eh, ano, je třeba do tohoto jít, ale je třeba, aby peníze skutečně zůstaly v kohezních zemích, tak, aby nám Evropa zrůstala a ne, abychom dále rozšiřovali ty mezady, které už tady máme. Ano, děkuji. Nyní pan Foster. Paní Foster, pardon. Eh, děkuji, paní eh, předsedající. Já tady mám několik bodů od eh, pana Sielera, našeho koordinátora stínového zpravodaje, který tady nemůže být. My bychom se rádi tady omluvili a poděkovali spolu s pravdem za práci a za podné debaty a těšíme se tedy na další debaty v příštích týdnech. Především eh, pan kolega by rád vyjádřil podporu eh, nástroj Connecting Europe. Domnívá se, že toto bude skutečně přidaná hodnota eh, pro energetiku a telekomy. Pan Síle podporuje podporuje přístup spolu s z výboru TRAN a předložil několik pozměňovacích návrhů. Pokud se týče priorit koridorových projektů, jde o prioritizaci finanční pomoci formou grantů, eh, kde by skutečně měly být podovány již běžící projekty a eh, na koridorech by měla být priorita, aby se nefragmentovala síť. Pokud se týče 10 miliard eh, z kohezních fondů a její eventuální realokace, těch 10 miliard by tam mělo skutečně zůstat a je třeba to podmínit také respektem k národním obálkám. Nicméně ty projekty by měly být eh, řízeny centrální komisí. Je zde určitá eh, soutěž mezi českými zeměmi a tu je možné do jisté míry využít eh, k urychlení pokroku kolega se domnívá, že eh, taková určitá konkurence by byla motivací pro členské země při financování projektu. A dále bylo by třeba jasné, aby eh, podle CEF eh, byla, byly prostředky nikoli omezovány procentem SHDP a tak dále, poněvadž to by mohlo potom vést k paralizaci určitých projektů. A pokud se týče ještě obecných několika bodů na závěr, paní předsedkyně, já myslím, že my skutečně se obáváme z toho eh, velkého růstu eh, infrastruktury. Tady bychom měli být skutečně opatrní, obezřetní, eh, soustředit se na ty projekty, které opravdu pomáhají růstu a kohezi a ne nějakým dalším třeba národním prioritám. Také vítáme pokus komise o ustavení společného rámce a takto zjednodušení také z eh, vynakládání těchto prostředků. A CF, TENS a kohezní fondy, eh, ty je třeba spolu využívat tak, aby nekomplikovaly současný režim. Dále vítáme zavedení inovativních finančních instrumentů v rámci Connecting Europe Facility. Eh, tak aby bylo možné využít také eh, soukromého a veřejného financování. A také hm, domníváme se, že eh, u pouze delegovaných aktů týče je třeba větší zapojení členských zemí. A nyní pan Kot Turmes. Já budu stručný a pokusím se soustředit na některé klíčové aspekty. Tak především rada v minulý týden v rozpočtu navrhla něco, co já bych řekl, že je poněkud mimo. Eh, eh, oni v úvodu říkají, že tento rozpočet by měl zvyšovat evropskou přidanou hodnotu, ale když se podíváte na podrobnosti, tak třeba eh, výzkum, CEF, studentské programy, to všecko, kde je ta přidaná hodnota, tak tady se dramaticky škrtalo a třeba eh, zemědělská politika a strukturální fondy se neškrtají. Proč? Protože to je otázka národní subsidiarity a příslušných prostředků. Já si myslím, že tady se asi těžko budeme moci s nimi shodnout. My jako parlament musíme stát pohromadě a bojovat proti těm škrtům ve výši 40%. To skutečně je zcela mimo a opravdu tady tím se evropská přidaná hodnota ničí, nikoli přidává. K energetice já myslím, že je velká potřeba eh, infrastruktury pro elektroenergetiku. Eh, vidím poněkud menší potřebu v oblasti plynu. Proč? Protože my máme směrnici o zabezpečení dodávek v oblasti plynu. Eh, tady je povinné eh, možnost eh, obrácení toku plynu a to už vlastně funguje. Dále mm, máme tady optimalizaci využívání kapacity plynovodu různými řízením mm, toků a my si domníváme, že v současné době eh, plyn eh, je asi, tedy jeho spotřeba na vrcholu a očekáváme, že eh, ten, ta spotřeba bude klesat, poněvadž například budou lépe zateplené budovy a tak podobně. Čili skutečně do plynu není nutno dávat tolik peněz, čili v tom CEFu bychom měli specifikovat to, že peníze by měly prioritně na elektroinfrastrukturu. Dále, energetika, elektřina, plyn, to je regulovaný biznis. Čili je to, je to otázka dohody mezi regulátorem a dodavatelem. No, já si myslím, že granty v tomto regulovaném trhu není, nejsou ty, hm, tím nejlepším nástrojem. V podstatě by měly být omezeny na minimum. Já si myslím, že například <clears throat> by byly vhodné eh, při oslabování závislosti eh, pobaltských států na Rusku, to je politicky důležité, eh, to nelze opřít pouze na tržních principech, čili ten projekt si zaslouží granty, ano. Čili tam, kde jsou politické priority, tam budeme potřebovat granty. Ale tam, eh, kde eh, je to eh, čistě komerční biznis, tak tam je třeba granty redukovat. Jsou to, máme tady finanční instrumenty a třeba finanční instituce by také měly se snažit přilákat soukromý kapitál. A dále ještě jeden bod. Eh, máme tady velký problém, jak bychom řekli, takzvaný capital spread, čila, čili například v Portugalsku, v Řícku, v, eh, v Irsku eh, je třeba do efektivnosti investice tady tam jsou zatíženy velkými, vysokými úroky, zatímco jde tomu tak není a tady je to třeba nějak vyřešit. Domníváme se, že všechny ty země, které nyní trestají finanční trhy, tak eh, ty budou prostě daleko zaostalejší, mají velkou nevýhodu, poněvadž eh, ta modernizace energetice je velice drahá. Čili tady skutečně potřebujeme řešení. Děkuji vám. Děkuji. A teď máme ještě tři příspěvky a pak uzavřu seznam nebudeme mít jinak dost času. Takže první je Castillo. Campos Kaumatsalos, 14. Hromady je to 14 příspěvků, 14 zájemců o slovo, vlastně 15. Takže pokud eh, to chceme udělat tak, aby zpravodajové ještě mohli reagovat, tak to je minuta a půl na každého a je třeba to respektovat velice striktně. Připravte se na to. Bude to jenom 90 vteřin na každého řečníka. Del Castillo. E, tato zpráva v sobě nese určitý problém. Je třeba o tom hovořit všem, ale tady přece také E, to většinou probíhá tak, že nejprve se diskutuje o tom rámcovém textu a pak o těch jednotlivých zprávách. Nemůžeme e, to dělat tak, aby ta specifická zpráva zůstala někde opominutá, jinak bychom mohli mít problémy i s tím rámcovým textem. Došlo by k významným e, protikladům a toto je přesně ten případ. E, musíme se tomu vyhnout. Chci e, zpravodajům poblahopřát, je to těžká e, zpráva, těžký text. A teď k všeobecnému rozpočtu. Myslím, že musíme být velice silní, to jednání je dlouhodobě připravováno a pokud mají být nějaká snížení prostředků, tak je třeba k tomu přistupovat přiměřeně. A je třeba eh, ty eh, ztráty rozdělit eh, rovnoměrněji. Za třetí, a teď ty energetické sítě. V současné době se vyjednává na tomto základě. Nejprve tedy dotace, tak anebo finanční nástroje, přitom tady není uvažováno o žádných procentech či prioritách. Dnes budeme hlasovat na základě eh, tedy eh, těch znalostí a priorit, které si u telekomunikačních či energetických sítí stanovujeme. Eh, my chceme opravdu zdůraznit význam té rámcové zprávy. Děkuji. Kadrovi. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajům za jejich práci. Dovolte několik připomínek. Nejprve chci říct, že velice zásadní, když hovoříme o těchto pozměňovacích návrzích, abychom se drželi určitých velice striktních a objektivních kritérií. Především tehdy, když budeme mít eh, co dočinění s těmi přílohami. My bychom chtěli, aby ty finanční prostředky šly na ty projekty, které představují skutečnou přidanou evropskou hodnotu. A musíme být koherentní potřebujeme e, tuto soudržnost i e, v případě transevropských dopravních sítí. A co je ještě významnější, je to politické sdělení, které e, chceme také zdůraznit vzhledem k návrhu kyperského předsednictví. A souhlasím s těmi, kteří kritizovali kyperský návrh rozpočtu když se podíváme na budoucí eh, dopravní eh, síť eh, či energetickou síť, tak nemůžeme předpokládat, že se sníženými prostředky se nám to celé podaří uvést důstojně v chod. Jistě ta jednání ještě budou vedena, jsme teprve na počátku a je třeba si stanovit priority v oblasti rozpočtu. A směrem ke komisi, pokud konečný výsledek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 Eh, prostě takový, že se bude cestou snížení, tak komise se musí eh, také chovat eh, opravdu velice otevřeně a musí hovořit, kde posune lhuty, kde se ty peníze budou škrtat, jak to všechno bude vypadat. My prostě chceme lidem věci vysvětlovat, evropským občanům prostě vysvětlovat, jak se budou do budoucna realizovat projekty a komise musí mít také vůči radě strategii. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych také chtěl poděkovat všem kolegům za zprávy, které předložili. K návrhu předsednictvím eh, jednoduše řečeno eh, prostě eh, tady se krátí růst, krátí se strategie 2020 a to je v podstatě jenom další polénko do té chybějící důvěry. Ten nástroj, který zde eh, máme, CEF, že tak to bylo vždycky eh, na určité projekty vázáno a tady eh, vždycky mohl jednoduše a prostě každý ministr financí říct, to a to jsem vybojoval z Bruselu pro nás doma. Prostředky jsou důležité. Pokud chceme zjistit nové investory, ne jiné než veřejné, tak eh, to znamená, že pokud eh, překládáme nějaký projekt, musíme o tom být také přesvědčení a ne neustále o něčem pochybovat. Eh, tady tato facilita ta může fungovat pouze, když zatím bude odhlanost ze všech tří institucí. Bez ohledu na to, kdo se pod ten kompromis podepíše, je dobře, že na něm pracujeme. My se potřebujeme dohodnout mm, jednak mezi našimi dvěma eh, výbory a sice, že budeme eh, používat obálky, princip use or lose a také že se od začátku musíme orientovat podle prvních obálek. A také třeba říci k CEFu a k všem ostatním změnám, ne, my jsme stanovili linii a to se musíme držet. Zde parlament, e, země a komise se e, dohodli, to je konsensus a za ten musíme nyní bojovat na venek. Děkuji vám. Děkuji, e, paní kolegyně Trautmann. Děkuji, paní předsedající. Já se chci jenom stručně vrátit k dvěma e, věcem. Jedna z nich již byla zdůrazněna e, větším počtem řečníků. Jde o slučování toho e, vícestraného finanční, financování. Pozměňovací návrh 59 toto vlastně svým způsobem znemožňuje. Pan kolega Fan také zdůrazňoval nutnost tuto věc ponechat v platnosti. A druhá E, připomínka se týká e, pozměňovacího návrhu 47, kde jde o takovou restriktivnější e, věc. Jde o to, že určité věci se budou financovat pouze finančními nástroji. A tady jsou dvě otázky. Financovat tyto sítě pouze finančními nástroji. V energetice ty investoři investují velice opatrně, moc se jim do toho nechce. A pokud vlastně půjdeme cestou zabezpečování těchto sítí eh, pro eh, ty eh, těmi oblastmi, tak jak to ve velmi dobré zprávě zúrazně zdůraznil pan kolega Tošenovský, tak tam to právě tímhle způsobem nepůjde na tu dlouhodobější eh, dobu, na těch deset let. Takže tady by bylo dobré, kdyby komise také eh, ještě uvedla, jakou roli bude hrát eh, investiční banka, která má tyto věci na starosti a my už vlastně, když čteme ty pozměňovacími návrhy, tak nevíme přesně, co si tato banka bude počínat. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan de Grandes, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za slovo. Vím, že máme málo času, tak budu hovořit pouze stručně. Doprava je důležité téma. Na úvod chci říci, že se chci připojit ke kritice týkající se návrhu kyperského předsednictví. Je to v podstatě konec snu čísla, která jsme dostali, prostředky, které jsme dostali, nám neumožní plnit sny. Potom jsem chtěl pochválit zpravodaje za směr, kterým se ubírá jejich zpráva. Předpokládám, že nebylo úplně jednoduché tuto zprávu vypracovat. Mám ještě pár otázek, které jsou pro mě důležité. Za prvé, interop, interop, interoperabilita na železnici. O tom se hovoří ve zprávě, ale chceme, aby se to ještě více podtrhlo, především co se týče eh, hranic mezi členskými státy. Potom železniční koridory. Tady jsme chtěli, aby součástí eh, té hlavní sítě byly Pyrenejské koridory. To není nic nového, už to existuje, Neměli bychom tady přijít o příjme a o možnost financování. Co se týče příloh, je potřeba, aby na tom spolupracovali členské státy. Nesouhlasíme, aby to probíhalo prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Děkuji, pan Liberacký, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především jsem chtěl vyjádřit uznání paní Sender a, a panu Rike za to, co říkali. Já se ve svých poznámkách omezím na dopravu. Za prvé, nezapomínejme na to, že CEF to je metoda společenství a je tam zapojen také fond soudržnosti, což v podstatě znamená, že tady propojením vzniká dodaná, přidaná hodnota, tedy koheze a koridory. Reindustrializace Evropy je chválihodná, chválihodná eh, koncepce, ale proto potřebujeme koridory. Pokud se sníží ta čísla, a to především tady v této části, tak to bude znamenat, že my jako Evropská unie ztratíme věrohodnost. Protože na jednu stranu říkáme, že chceme rozvíjet průmysl a na druhou stranu škrtáme na ten rozvoj prostředky. Kolega Ferma řekl, že tento návrh snížení prostředků je neakceptovatelný a je potřeba jej odsoudit. Je potřeba trvat na tom, aby nedocházelo ke škrtání prostředků v této oblasti. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní pan Viral Quatros, prosím. Děkuji, paní. Bez mikrofonu, bohužel. A, už ano. Děkuji mnohokrát. Mám tři připomínky, které se týkají energetiky. Za prvé, je potřeba si uvědomit, že se jedná o nástroj pro propojení Evropy. Tedy je to fyzická záležitost, fyzická infrastruktura, která má podporovat trh. Kromě toho také hovoříme o podpoře eh, trvale udržitelných zdrojů, o snižování emisí, to je všechno v pořádku, ale v podstatě tady se soustředujeme na zlepšení infrastruktury a to nesmíme ztrácet ze zřetele. Tolik moje první připomínka. Za druhé, je potřeba překonat energetické ostrovy. Prostě není možné abychom měli členské státy, jejichž energetické struktury nejsou propojené s ostatními ani do té minimální úrovně, kterou stanovila Evropská rada. A to by mělo být zásadní kritérium při výběru projektů. A za další, pokud chceme odstranit úzká místa v dopravě, tak to má své souvislosti i energetické. A proto žádám kolegy, aby podpořili pozměňovací návrhy, které hovoří o e, zaplnění těch úzkých nebo vyřešení úzkých míst, a to jak v dopravě, tak v energetice. Antonio Correa de Campos e, měl právu k jednomu nařízení a to, je sou, to má určitou souvislost s touto zprávou protože jsme už jednou stanovili kritéria pro výběr projektů. Teď tady hovoříme o mechanismu jejich financování, ale nezapomínejme na to, že tyto dvě věci jsou vzájemně propojeny. Už v tom prvním nařízení jsme spoustu otázek ošetřili a tímto druhým bychom neměli jít proti tomu, co je v tom prvním, protože chceme Evropu propojit chceme v podstatě doplnit základ, který jsme vytvořili v tom prvním nařízení. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, kolegové. Eh, především chci také poblahopřát zpravodajizace, eh, poněvadž podařilo se potrhnout eh, důležité části, například napojení na Bílou knihu o depravě, zejména v oblasti životního prostředí a její ochrany. Hovoříte tady o nových technologiích, to je velice důležité a také se zahrnuje lokální a regionální úroveň jejich zapojení do těchto projektů. E, to je více, než bylo dřív. A myslíme si, že to je také v tom dokumentu o transevropských síti. A co si ještě také zdůraznit jako pozitivní, to jsou ty námořní dálnice. E, to je také zvýrazněná horizontální priorita. Já chci ještě zdůraznit další dva body, o kterých tady již byla řeč. Jednak je to otázka hluku v železniční dopravě. Kolegové, už to bylo řečeno, to je opravdu něco, s čím souvisí velká evropská přijáná hodnota. A já musím říci, co nám přinese to, když na papíru a s obrovskými prostředky eh, chceme dát mm, eh, eh, dát tady velké, tady velké projekty, které nakonec pro nedostatek prostředků na národní úrovni se nebudou moci uskutečnit. Čili já si myslím, že tady skutečně je třeba určitá koherence mezi transevropskými sítěmi a novou legislativou. A tady bych skutečně eh, budu chtít ještě si o tom promluvit s našimi zpravodaji. A ještě další důležitý bod, eh, to jsou vodní cesty kontinentální, na ty také musíme dbát a hm, já už musím skončit, snad se k tomu ještě vrátíme později. Děkuji, nyní pan Van Dalen. Děkuji vám, paní předsedající. Ehm, zazněla tady kritika směrem eh, k výrokům rady, ale eh, já eh, myslím, že také u nás to není velká sláva, poněvadž tady máme obrovské množství pozměňovacích návrhů, zejména v přílohách, které jdou proti naší gentlemanské dohodě. Čili i tady se musíme na celou kriticky zamyslet. Já beru na vědomí velké, velkou velké překvapení, jak němečtí zelení pod vedením pana Krámera vidí budoucnost eh, lodní dopravy v Evropě. Eh, já nevím, já musím říci, že Dunaj, eh, Dunaj, Dunaj to přece je evropský projekt. No, jinak já jsem také tady předložil pozvinací návrhy třeba místo Amsterdamu Antwerpy a tak dále. Já prosím, abyste tento pozvinací návrh tady zamítli. Děkuji, paní předsedající. Pokud se týče železnic a také silniční dopravu i leteckou dopravu, tak tam bych rád ještě přidal pozměňovací návrhy a pokud se týče eh, elektronických sítí a jejich úprav, tak tady už se o tom hovořilo, souvisí to také s, eh, s skladišti, mezi skladišti plynu a také eh, satelitní komunikace by měla být zahrnutá, včetně tedy téma kybernetické bezpečnosti. Tady jde o infrastrukturu, která je evropské povahy a myslím, že bychom se měli snažit o jejich realizaci co nejrychlejší a to právě proto, že se nacházíme v, v ekonomické krizi. Právě proto potřebujeme, aby tyto investice se uskutečnily co nejrychleji. Měli bychom tedy opravdu cílevědomě, nekompromisně dále bojovat za eurobondy a jakmile budeme mít tuto infrastrukturu, bude možné ji zprivatizovat a to znamená, že vzniknou další investice. Nedávno jsem byl v Číně a e, skutečně e, velký dojem na mě učinila intenzita e, do úsilí, jaké se tam věnuje a rychlost realizace investic. Svět se opravdu mění, měli bychom si to uvědomit a také bychom se měli snažit eh, pochopit, eh, jak se vyrovnat s, novou, s novými poměry. Děkuji. Competitivitatea Uniunii Europene depinde de infrastructura energetică, infrastructura de transport și infrastructura de, de telecomunicații și tehnologia informațiilor. Děkuji. Já si myslím, že tady vše záleží na technologiích, informačních technologiích a podle mého názoru prostě není možné, abychom přijali myšlenku snižování rozpočtu, především tam, kde e, jde přece o finanční prostředky e, nutné proto, abychom digitální agendu uvedli v chod a proto je třeba také pracovat na tom, abychom e, otázku energetiky a dopravy viděli prismatem rozdílů, které stále mezi členskými státy panují e, vstoupily tady nové země po 1. květnu 2004 a e, na ty musíme také brát ohled. A 10 miliard z fondu soudržnosti je třeba využívat pouze ve vztahu s ohledem na ty národní obálky. Další věc je naprosto prvořadé, aby aktivity, které jsou financovány finančními nástroji, byly vybírány ne pouze z hlediska různorodosti těch jednotlivých e, operací, ale tak také z hlediska různorodosti teritoriálního charakteru. A k těm koridorům jsem přidala několik pozměňovacích návrhů. Jsem pro investice do kanálu Mainz-Dunaj a e, rovněž chci e, zdůraznit, e, že podporuji ten rumunský projekt a chci, aby byl financován. E, další věc, chceme, aby byly vypracovány studie, e, které by e, se zabývaly možnosti spojit Budapešť a Bukurešť a nezapomínejme také na Černé moře. Paní předsedající, já jsem velice rád, že už někteří kolegové přede mnou hovořili o problematice hluku protože já si myslím, že k evropské přidané hodnotě patří také to, že eh, občané budou podporovat naši politiku. Proto mám eh, specifickou prozbu na zpravodaje a sice, aby toto téma eh, bylo zpracováno tak, aby bylo možné také financovat projekty dobudování ochrany proti hlukové, tak jak to chce komise. Eh, já si myslím, že eh, je důležité, abychom v Evropě eh, pokud možno nehlučeli při přepravě zboží a pokud někdo žije v poblíž železnice, ví, o čem mluvím, poněvadž tam se náklady převážejí celou noc takže pokud skutečně chceme více využívat železnic, tak opravdu musíme aktivněji omezovat hlučnost železniční dopravy. Děkuji. Grazie, Correro. Děkuji. Pan Correro de Campo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velmi stručně, především chci poděkovat zpravodajům za otevřený přístup a za flexibilitu. Za druhé, je potřeba, abychom postupovali legislativně konzistentně. O tom už hovořil pan Vidal Quadras. Prostě není možné, abychom měnili kritéria podle toho, o jaké téma jde. Článek 15 je dobrým příkladem. Zdá se, že tady jsme vymysleli novou prioritu, týká se to toho, že kdo první předloží projekt, ten bude první posouzen. Já jsem předložil pozměňovací návrhy týkající se zlepšení a distribuce zdrojů. Potom také ten pozměňovací návrh pana Kastilu se týkající se procent, eh, ten je také třeba si vyslechnout. Pokud jde ke snížení rozpočtu, tak je potřeba aby to bylo proporční, ale přesto si myslím, že parlament by eh, se měl opravdu snažit držet rozpočtu, který je pro nás důležitý. Děkuji. Komonca, pan kolega to. Děkuji vám. Eh, je to poněkud eh, komplikované, ale Eh, já to musím říct jednoduše, nebo jsem jednoduchý člověk, eh, tak musím říct za prvé, my podporujeme finanční nástroj Connecting Europe. To je důležité pro celou Evropu, je to podstatný prvek také diskuse, která ještě bude pokračovat až do hlasování. Za druhé, eh, máme tady velice seškrtaný rozpočet, tak jak nám byl nyní představen a toto si nemůžeme dovolit akceptovat v parlamentu. Takto silně seškrtaný rozpočet to je prostě dynamit, eh, který podkopává naše pokusy eh, posílit eh, evropské komunikační a energetické sítě. Jestli se nám nepodaří jako Evropské unii tímto způsobem podporovat růst, no tak aspoň parlament se musí postavit proti tomu. Eh, jestliže škrtat a šetřit ano, ale na rozumných místech, to musí být jasné. Ale jak už eh, řekl můj předřečník, eh, tento boj pokračuje, že jsme neprohráli, musíme mít trpělivost tak, abychom nepřišli o všechno to, co potřebujeme pro provoz, pro další rozvoj v Evropské unii. Tak a třetí bod k jednotlivým otázkám. Já jsem proto, aby mořské dálnice byly nadále podporovány. A to už řekli někteří kolegové. K tomu jsme skutečně tady slyšeli slyšeli návrhy na zvýšení prostředků z 20 na 30 dále těch 10 miliard z kohezních fondů. Eh, tento nástroj CEF nemůže nahrázovat prostředky z kohezních fondů a já si myslím, že to by mohlo postihnout zejména právě ty kohezní země tady skutečně je třeba najít kompromis, který mohou podpořit všichni. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych také chtěla poděkovat zpravodajům za práci na tomhle komplexním tématu. Měla bych dvě poznámky. Jedna se týká eh, zapojení kohezního fondu a tady si myslím, že je opravdu nutné se soustředit na nalezení dobrého kompromisu, eh, který se týká této věci, ať už ve formě tedy zachování určitých národních obálek a hlavně transparentnosti ve výběru kvalitních projektů, které tedy podle mého názoru nemusí nutně vycházet ze soutěže mezi jednotlivými členskými členskými státy. A za druhé souhlasím s těmi, kteří zmínili důležitost financování projektů i formou grantů, eh, které jistě nemůžeme zcela nahradit jinými finančními nástroji. Děkuji. Děkuji. Nyní komise, chtěli bychom vám poděkovat za účast, eh, hojnou účast. Máme tady tři zástupce, ale nemáme příliš mnoho času. Takže vás poprosím o kratičké vystoupení, trošičku přes dvě minuty možná. Děkuji mnohokrát. Bude to trochu déle než dvě minuty, protože mám na starosti horizontální část a dopravní část. A velká většina eh, pozněvacích návrhů se týká dopravy. A potom kolega se krátce vyjádří k energetice a IKT. Především děkujeme poslancům a poslankyním za podporu CEF. Především e, se to týče návrhu kyperského předsednictví. Jak víte, tak Evropská komise nepodporuje to poslední verzi, protože máme pocit, že to nepřispívá k e, evropské přidané hodnotě. A také probíhá velká mobilizace zainteresovaných stran. Existuje teď deklarace podepsaná šestisty zainteresovanými stranami, mezi nimi jste i vy, ale také vedoucí představitelé průmyslu, kteří říkali všichni, že je potřeba pro účely konkurenceschopnosti Evropy zachovat financování. Teď jenom velice stručně. Vítáme všechny pozněvací návrhy týkající se synergie, ale synergie platí pouze pro tu oblast, kde je nacházejí sektorové guidelines. Teď, co se týče způsobilosti DPH a nákupu pozemků, tak to nedoporučujeme, protože si myslíme, že to neslouží příliš pákovému efektu. Říkáme si, že by to spíše mohlo být pojímáno v rámci té části z Fondu soudržnosti. Nyní k dopravě apelujeme na výbor, aby našel kompromis týkající se přechodu eh, z fondu soudržnosti. Myslíme si, že kompromis, který se rýsuje, je solidní, protože eh, na jednu stranu upokojí členské státy v oblasti národních obálek a na druhou stranu vlastně umožní konkurenci projektu mezi státy, což by mělo vést k lepším a efektivnějším projektům. Teď k tomu, že je potřeba aby CEF byl v souladu s rozpočtem. Tady ještě nehovořím o strategii zak- za, zakládané na sníženém rozpočtu, protože to ještě nebylo rozhodnuto. Uvidíme, jak se rozhodne rada a co na to potom parlament, ale i návrh komise představuje omezený rozpočet. A nástroj, který má takovýto nižší rozpočet, musí být co nejvíce zacílený. Řada pozněvacích návrhů sice byla užitečná, ale příliš rozšiřovaly způsobilost, zvyšovaly spolufinancování a prodlužovaly seznam projektů. My si myslíme, že je potřeba, aby, nás, aby ten návrh byl více zacílený a že to takto více odpovídá rozpočtu, který má k dispozici. Je potřeba se soustředit na hlavní klíčovou síť někteří říkají, že bychom se měli soustředit i na komplexní síť. Některé tyto pozněvací návrhy se týkají především přeshraničních situací a rozvoje té páteřní sítě. A mám pocit, že tyto pozněvací návrhy jsou zacílené a dali by se do textu nakonec zapracovat, ale mějme prosím na paměti, že máme omezené prostředky a že je potřeba se soustředit na páteřní sítě. Teď, co se týče úzkých míst a městských uzlů, tam si myslím, že bychom se měli soustředit zase pouze na ty klíčové. Teď hluk a zařízení. Tady podporujeme ty, kteří chtěli, aby se financovalo zařízení pro měření hluku a další příslušná zařízení v interiéru vozidel. Pak, když budeme mít lepší zařízení a lepší vozový park, tak to určitě povede k řešení i tohoto problému. Navíc spousta těchto věcí se dá dělat na základě soukromého financování, ale neplatí to pro všechno, především co se třeba týče projektu Cezar. Takže z toho důvodu se domníváme, že by tam i toto zařízení mělo být financovatelné. Teď, co se týče změn přílohy 1, tak pozněvacích návrhů bylo předloženo opravdu hodně. Říkali jste, že chcete, aby zde byl text zacílen, Tady je potřeba se soustředit na dvě věci. Za prvé, aby tyto projekty byly, eh, se, aby se týkaly páteřní sítě a za druhé, aby byly dostatečně vyzrálé na to, aby mohly být eh, prováděny v nadcházejícím období 2014 až 2020. Pokud se mě podařilo něco nezodpovědět, tak možná potom bilaterálně, protože už není čas nyní. Děkuji. Děkuji. Doufám, že Stejný zájem bude také o energetiku a komunikace. A teď už jenom jedna minuta. U dopravy jsme se zdrželi pět a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velice stručný. Dvě připomínky. Obecně vítám zaměření eh, těch pozměňovacích návrhů dvě připomínky. Za prvé e, k finančním nástrojům. My jsme se e, rozhodli a dohodli, že především infrastruktura by jimi měla být financována. Tam je největší dopad přidané hodnoty a e, pak také Banka pro obnovu a rozvoj tady musí hrát svoji roli a myslíme si, že i Evropská banka pro e, e, e, investice a rozvoj by mohla vlastně investovat pětkrát více než soukromý sektor. Pokusím se ještě něco doříct. SEF nemá v těch hustě zahydlených, zabydlených oblastech svou roli, ale naopak v těch říce osídlených ano. Eh, tam se pak ty projekty eh, dají ufinancovat. A ještě něco, eh, vítáme ambice za těmi pozměňovacími návrhy omezit ty investice pomocí CEF na projekty, které představují 100 megabitů a více, ale zároveň víme, že je tady ještě hodně třeba udělat pro to, abychom těch cílů dosáhli a obráceně, když je dost vysoko stanoven ten cíl, tak eh, prostě ty věci často nemusí být eh, komerčně dostatečně zajímavé a investoři se k ním hlásit nebudou. Děkuji eh, komisi. A na energetiku nám zbývá 50 vteřin, zdá se, říká paní předsedající, takže prosím, eh, držte se toho hlavního. Dobré odpoledne, já mám dvě připomínky k energetice, velice stručně. Za prvé bych chtěla také zdůraznit eh, eh, potřebu, aby tady byla právní konzistentnost mezi CEFem a těmi oborovými hlavními směry, tak jak to také zdůraznil kolega Campos, to znamená zdůraznit omezený počet priorit a neotevírat se E, příliš, e, neotevírat příliš ta zadní e, vrátka. Druhá věc se týká financování a vztahu mezi finančními nástroji a granty. Budou tady vlastně tři typy projektů společného, zá, e, společného zájmu v energetice. Ty, které jsou finančně silné, kde trh je prostě pro, přijme, pak ty, které jsou komerčně průchodné, ale e, mají problémy s dlouhodobým financováním. V této oblasti budou hrát finanční nástroje důležitou roli. Podle našeho odhadu až do 10-15 CEF. Třetí kategorie projektů, e, ta nabízí společnosti a sousedním státům zajímavé externality, komerčně jsou to neprůchodné projekty a finanční nástroje tady nemohou pomoci. Žádné banky prostě e, neposkytnou finanční e, prostředky na takové priority jako ukončení izolace, zabezpečení a také tam budou prostě zapotřebí ty granty granty zcela zásadní roli budou hrát při doplňování finančních prostředků k těm z finančních nástrojů. Děkuji komisi. Dvě minuty. Paní a já nejprve, prosím. Dvě minuty každému zpravodaji samozřejmě. Děkuji, paní předsedající. Nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegyním a kolegům kteří předložili pozměňovací návrhy a zúčastnili se této rozpravy, aby znovu zdůraznili, které jsou priority a co vedlo e, tvorbu jejich pozměňovacích návrhů. Je zřejmé, že bude zapotřebí tady u všech těch pozměňovacích návrhů dospět k nějakým kompromisům, tak aby to hlasování bylo ob, opravdu průkazné. Hlasování o tomto textu. A teď eh, k těm podstatným věcem. Podle toho, co jsem eh, tady vyslechla, tak tady nejsou velké rozdílné, rozdílnosti v názorech. Pokud tedy půjdeme eh, cestou této logiky, tak bychom mohli investovat přímo a e, náš příspěvek by vlastně byl příspěvek k vozovému parku podniků. Proč tak to také neinvestovat, dejme tomu, do elektrických e, nákladních e, vozů, do elektrických kamionů. Musíme ty věci upřesnit. Já argumenty kolegů chápu, ale myslím si, že je třeba věci opravdu upřesnit. Hovoříme přece o infrastruktuře. Jsem si jistá, že rada nás podpoří, takže ti eh, eh, kolegové, které zajímají určité oblasti, vyzývám, aby kontaktovali své vlády, aby na ně tlačili. Je důležité, aby investice do sítí byly tačující. Eh, Zatím nám rada v tomto moc klidu neposkytuje. A pokud tomu tak nebude, tak prostě můžeme vždycky nabídnout eh, eh, podporu eh, tomu vozovému parku. A k tomu, co říká paní Sagades, tak jistě agentura, o tom můžeme hovořit s kolegy, s komisí, máme k tomu poměrně opatrný přístup. Já jsem si jistá, že tento projekt také bude cílit ku předu a určitě to všechno odůvodníme. A k paní eh, Pilar de Castillo, já chápu, energetika nespadá do mých eh, pravomocí, ale ono je to všechno opravdu výrazně propojené. Musíme tyto věci mít e, na zřeteli při vyjednávání, protože my v parlamentu souhlasíme, že budeme prostě e, vyjednávat o všem a dokud nebude dohoda e, ve všem, tak nebude dohoda v ničem. Tohle je velice důležité. To je třeba, abychom měli všichni na zřeteli, abychom byli jednotní, to je zcela zásadní je třeba, abychom tedy šli tímto směrem. Paní, eh, pan Rike, děkuji paní předsedkyně. Já chci také poděkovat všem kolegyním a kolegům za jejich příspěvky, za jejich práci, za jejich úvahy a připomínky, za to, co nám řekli dnes a tady. Myslím, že tato zpráva, eh, či spíš eh, tento soubor dokumentů představuje zdroj velkého zájmu, naprosto tomu rozumím. Dovolte, abych zdůraznil dvě věci. Za prvé, neslyšel jsem tady nikoho, kdo by řekl, že neakceptuje stanovisko rady a že to stanovisko je dokonce urážlivé. Takže já volám po všeobecné mobilizaci, paní předsedající. Toto stanovisko rady je nepřijatelné a ani se o něm nedá vlastně vůbec diskutovat. Když se podíváme na stanoviska jednotlivých zemí, tak bychom z toho měli prostě e, z e, také, také vyvodit určité závěry, které by se pak starovaly k těm jednotlivým státům podle jejich stanoviska. A pak eh, to vše vyžaduje, abychom se soustředili. Abychom se soustředili na takový jednoduchý eh, legislativní eh, soubor nástrojů, který by byl operativní a který by rychle no, byl účinný. Za druhé musíme se soustředit na koridory a nemůžeme neustále prodlužovat tu síť roz Eh, rozšiřovat eh, to území, ty oblasti, ten prostor, zůstaňme soustředěni na určité dané teritorium, soustředíme se na ty oblasti, kde se dá hovořit o evropské přidané hodnotě a je také nutné, aby tento projekt byl řízen eh, evropsky a je e, nutné, abychom asi všichni trochu ustoupili, abychom všichni dokázali, že jsme schopni kompromisu, tak aby to bylo celé schváleno. Předsedající, e, paní kolegyně Valean, děkuji paní předsedající, kolegyně, kolegové. Vyslechli jsme tady celou řadu zajímavých myšlenek a já jsem získala e, prostě pocit, že jdeme všichni stejným směrem a e, že jdeme cestou vůle po e, kvalitním návrhu, tak aby se zkvalitnila evropská infrastruktura a všechny sektory, které se týkají našich e, pravomocí. Ale musíme si uvědomit jednu věc. Evropský parlament potřebuje se chovat konzistentně. Ono to tady zdůraznila celá řada řečníků a pan Koda de Campos a další, ty bych chtěla Eh, chtěla poděkovat za to, že nás o tom eh, ujistili. Eh, komisi chci ujistit v tom smyslu, že parlament nikdy nepoužívá zadní vrátka, vždy jde při legislativní práci hlavním vchodem a bude tomu tak i v této věci. A komise se musí také chovat konsistentně vůči sobě samé. Když hovoří, e, že tady je zapotřebí 200 miliard na infrastrukturu v energetice a přitom je to 9 miliard e, prostřednictví CEFu a 90% z toho má i cestou grantů, no tak se nikdy těm 200 miliardám, o kterých e, komise říká, že je jich zapotřebí prostřednictvím CEFu, nedopracujeme. Děkuji, paní předsedající. Paní kolegyni Valian, děkuji a teď se zeptám, jestli pan, mohu vám vlastně poděkovat jménem pana Simpsona, je to tak? Děkuji mnohokrát za toto společné zasedání a za tuto důležitou rozpravu. Budeme se těšit na návštěvu 27. listopadu a budeme muset eh, se probrat při té příležitosti celým hlasovacím seznamem. V každém případě děkuji vám za vaše úsilí a jenom chci připomenout kolegům eh, ze svého výboru, že jdeme do ESP 3.2, kde bude pokračovat naše zasedání. Děkuji mnohokrát za pozvání a za pohostinnost, paní předsedkyně. Bene, Dobrá. Děkuji také. Poprosím kolegy z našeho výboru, aby zde setrvali, protože budeme hned hlasovat. Poprosím všechny ostatní, aby co nejrychleji opustili sál.